Yes, ladies and gentlemen, welcome to this ITRA meeting. I'm sorry for the delay, but uh, there's a strike going on in the airports. Já pánové, mluvám se tady za spoždění, ale na letišti probíhá stávka, takže uh, řada kolegů měla problém s dopravou dnes. Nicméně bez dalšího přejdeme. Eh, pouze jsem chtěl říct, že paní Satory tady není, proto já budu předsedat. A vzhledem k mm, paní Satory teda není k dispozici na dnešní schůzi, protože má jiné povinnosti a První bod programu je prezentace studie eh, společnosti leasingu nebo leasingové společnosti. A já předám slovo panu Filipovi Šerpmanovi, aby prezentoval uh, svůj příspěvek. Původně byl pro jiný výbor, ale bude probí, proběhne tedy i v našem výboru. Dávám mu s tímto slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já nebudu dávat dělat stejnou prezentaci jako Envy. Je to prezentace přizpůsobená pro vašich vaše potřeby. Použiju pouze slajdy jako mm, pomoc, ale hlavně chci využít času, který mám, abych zdůraznil aspekty, které budou zajímat vás ve vašem výboru. Evropa chce dosáhnout udržitelného, eh, chytrého a inkluzivního růstu. Ale mm, produkce a spotřeba, vzory produkce a spotřeby nejsou ani chytré, ani udržitelné, ani inkluzivní. Průběžné trendy produkce třeba jsou takové, že jdete do obchodu, koupíte si produkt, použijete ten produkt, pak ho vyhodíte. To není příliš chytré a, je, a má to zásadní implikace. Způsob, jakým eh, posuzujeme tento, tyto postupy, eh, to není tedy hlavní eh, věc, i když ten tedy nákup, to nakupování není to z, hlavní, ale ta spotřeba je to hlavní, co nás zajímá. Teď máme rámcové podmínky, kdy ta fáze používání, ta fáze, kdy využíváte toho produktu, se stále více zkracuje. A ta e, interval mezi nákupem a vyhozením je stále kratší. Takže je stále větší jak si tok skrz tu ekonomiku, používáte více materiálů, více energie a do, situace je neudržitelná. Fáze využívání produktu se redukuje plánovanou nebo neplánovanou, eh, plánovaným zastaráváním. Například elektronické zařízení, tam jsou, tak tam jsou eh, prvky, které jsou vyrobené tak, aby se za určitou dobu rozbily. To je jaksi vyrobeno záměrně někdy. Někdy eh, je to z toho důvodu, že jsou vyráběny tak levně, že ta fáze využívání skončí po krátkém, velice krátké době. Eh, příkladem v tomto směru jsou počítače, ten motherboard, v, eh, v osobním počítači nebo v, i v serverech, tam jsou velice malinkaté součástky čipy, které stojí několik centů, ale celé eh, se to musí vyhodit. Třeba to stojí několik tisíc euro, ale opravit to je příliš drahé. A současné eh, úroveň, tedy amortizace, jsou počítány tak, že nemá smysl opravovat a jak si udržovat ten produkt v chodu, ale prostě ho vyhodit po velice krátké době využívání. To ale není chytré. Oblíbeným příkladem to není jenom motherboard počítačích, ale je to také to hlavní to, je to tlačítko home na iPhonech. Když se podíváte na internet, tak to je mm, takový běžný vzorec, že se to vyrábí tak, že to není jaksi eh, ve prospěch uživatele, spotřebitele, ale má to snížit tu fázi využívání, abyste to co, co nejrychleji vyhodili což vytváří určitou mentalitu ze producenty i spotřebiteli. Je to mm, vlastně taková mentalita mm, vyhazování. Ta mentalita, to mentalita není udržitelná, protože se stále e, zrychluje spotřeba energií. Není to inkluzivní, protože to vytváří mm, Zaměstnanost eh, faleš, určitou pochybnou zaměstnanost v Ázii za špatných environmentálních sociálních podmínek na úkor recyklace, oprav eh, a podobných služeb, které by měly poskytovat malé a střední podniky. Takže všechny ty znalosti, eh, údržby, oprav, to je mm, určité bohatství, to jsou služby, které lze poskytovat lokálně. To není globalizovatelné z povahy věci, ale když vytváříte tedy po, pobídky e, k tomu, aby se produkty co nejrychleji vyhazovaly, tak se ztrácí všechny tyto znalosti a dovednosti a současně i ta přidaná hodnota e, našem regionu nebo zaměstnanost. A to za podmínek, kdy velice naléhavě potřebujeme zaměstnat mladé lidi bez eh, specifických znalostí a dovedností. Je to tedy problematická situace a zcela jistě to není inkluzivní. Eh, koncepce společnosti leasingu takzvané, eh, nebo tato, tato, tato koncepce nabízí určitou alternativu. Je to z takové rodiny koncepcí jako sharing economy, ekonomika sdílení a podporuje se takzvané systémy servisu produktu, tedy že se nedíváte mm, pouze na určitý produkt, nejenom produkt, a Ehm, váš zájem není ten produkt jenom prodat, ale eh, prodávat i služby pro podniky, ale i pro spotřebitele. Tedy eh, je to především B2B, business to business, ale eh, stále více také mm, mezi podniky a s jednotlivými spotřebiteli. Jsou to produktové systémy, které se jaksi odklánějí od primitivního vzorců mm, potřeby a tím, že se poskytuje služba, anebo se produkt nahrazuje službami. I to je tedy možné, a že ten produkt vlastně je dematerializován a zaměření je pouze na tu službu. Eh, dva příklady této oblasti. Například business to business, tak tady se mm, je čas třeba chemikálie v průmyslové produkci, které se obtížně e, likvidují mm, a nelze je vyhodit. Takže je výroba, která má zájem o vlastnosti toho chemické látky, ale nemá zájem o tu chemikálii jako takovou. Takže chemický průmysl prodává tyto služby tím, že vlastně tu chemikálii dodá, ale pak po jejím použití si ji vezme zpátky, vyčistí ji a znova e, ji poskytne stejnému nebo jinému klientovi. Takže toto je velice zajímavý biznis, protože chemické společnosti e, mohou tedy prodat stejný e, produkt několikrát. Je to tedy e, zajímavé z hlediska řízení materiálu. Další příklad. E, fotokopie. To je jeden z prvních oblastí, kde se používají tyto služby i mezi podniky. Společnosti již nemají zájem um, vlastnit kopírku, to neznamená žádnou prestiž pro ně, ale mají zájem o to dělat fotokopie. Takže máme různé uh, systémy služeb, například společnost si pronajme kopírku a občas ji tedy vymění a současně dostává eh, údrž, služby údržby, výměnu toneru a podobně. A nebo podobná myšlenka, ta kopírka by se úplně dematerializovala a byla by poskytována pouze ta služba mm, dělání kopií. Hmm, třeba tisíce nebo stovky kopií jako spotřebitel byste si koupili pouze tu službu produkce fotokopií, nikoli ten produkt kopírku. V oblasti spotřebitelů eh, by bylo dobré pro domácnosti s nízkými příjmy. Eh, to je projekt, který teď probíhá v Nizozemí, kdy Dlhé eh, zboží, které se neprodá, eh, třeba hm, se může pronajmout, dejme tomu pračka. A hm, to znamená, že ten produkt, ta pračka není prodána, ale zůstane v majetku toho producenta, který se stará o údržbu a také o recyklaci. Zase je to zajímavý business case pro ty producenty, protože tu pračku může několikrát vlastně pronajmout opakovaně nebo prodat opakovaně. No ale zase proběhne několik cyklů a po několika cyklech ten výrobce prodá úplně dematerializovanou službu tím, že v podstatě prodává jenom čisté prádlo. Takže pak už nemá smysl vlastnit pračku, nikdo se nepišní tím, že má ve sklepě pračku. Většina z vás ani ner, eh, nerada pere nebo žehlí, Takže to je docela atraktivní nabídka, pokud vám někdo řekne a se vezmu, nebo převezmu na sebe všechnu tuto práci a budu vám poskytovat čisté právlo. Eh, co se týče průmyslu, tak mm, tam je to také zajímavé, protože ty ehm, přístroje zůstanou u producenta. Z ekologického hlediska je to také zajímavé, protože ten producent to provozuje nej, co, eh, efektivně. Ne eh, několik hodin týdně, ale jako v případě individuálního používání, ale 24 hodin denně. A maximálním způsobem e, využívá energii, e, chemické přípravky a podobně. Je to také inkluzivní v tom, že ta služba je určena především pro domácnosti s nízkými příjmy a e, vytváří lokální zaměstnanost pro nekvalifikované lidi. My jsme prezentovali několik zajímavých business modelů, které jsou chytré, udržitelné a inkluzivní. Když se na to díváme blíže, tak um, bych chtěl ještě schrnout hlavní body pro tento výbor, protože to je, které jsou relevantní pro ITRE. Za prvé, nemůžeme dosáhnout chytré, udržitel, udržitelného a inkluzivního růstu, aniž by nebo se, se, s přístupy techn, eh, produkce, technologického rozvoje tak dále 20. století. My musíme přejít dál, protože evropský průmysl závisí na energii a surovinách z jiných částí světa především. Tato závislost je nejenom ekologickým problémem, ale také bezpečnostním rizikem také ekonomickým problémem pro výrobce, které, kteří to musí dovážet. Byli jsme svědky fluktuace cen surovin, které se staly obrovským problémem pro výrobu v Evropě. Takže v každém případě musíme zavádět politiky, jako třeba v Japonsku, které se eh, zaměří na snížení spotřeby materiálu, eh, recyklaci a opakované používání materiálu. To znamená, že budeme muset použí, eh, zavádět více systémů produktových služeb, více oprav údržby, více recyklace opětovného použití ve výrobě. Příležitosti pro lokální, regionální, malé a střední podniky jsou jasné je to další business model, eh, který stojí vedle toho tradičního mm, business modelu nákupu a vyhození. Existují produktové systémy, které jsou kontraproduktivní, to je eh, za, za, kde, tam, kde zavedení produktových služeb nebude e, řešením ale budou podmíněné, protože existují systémy produktových služeb, které podporují spotřebu e, energie a materiálu. Jedním, jeden příklad. Eh, možná máte někteří z vás smlouvy na mobilní telefony, které vám umožní vyměnit mobil za dva roky nebo za podobně krátkou dobu. Výsledkem je, že spotřebitel má důvod vyhodit naprosto uh, kvalitně funkční, fungující produkt. Další problém je, že neexistuje recyklace uh, nebo mm, program opakovaného použití. Takže to je uh, vlastně systém produktových služeb, který ale zvyšuje spotřebu. A my v, Víme, že v mobilních telefonech se používají suroviny, které musíme dovážet a které jsou stále méně dostupné. Hmm, konvenční průmyslová politika je zaměřena na technologie. Příklad. Jaderná energie, biopaliva, elektri- elektromobily, jak víme, zaměření na e, technologii a fixce na produkty v politice mm, výzkumu a vývoje 20. století nebyly e, zvořil řečeno úspěšné a potřebujeme být mnohem více efektivní a úspěšní v oblasti výzkumu a vývoje a inovačních politik. Tím chci upozornit na Horizon 2020, jak tedy eh, dosáhnout eh, chytrého, udržitelného, inkluzivního růstu, to je hlavní otázka ty systémy produktových služeb jsou horkým kandidátem, ale teď eh, v této chvíli víme málo o makroekonomických dopadech ve srovnání s konvenčními um, hodnocením technologií. Máme malé mo- znalosti s možností hodnotit uh, dopady ekologické, společenské a tak dále. Víme tedy, že závisíme na tom to přechodu, když se podíváme například na internet, leasingové služby, finanční služby. V roce 2007-2008 jsme mm, napsali, že víme málo o tom, jak tyto služby ovlivňují ekonomiku sociální a ekonomické prostředí. Takže víme z, z vědy o v, řízení si přechodných situací, že je potřeba vytvářet centra eh, experimentů a eh, výuková střediska, a asi by bylo dobré, kdyby Horizon 2020 vytvořil mm, mm, možnosti místa experimentování s systémem produktových služeb, inovační partnerství mezi podniky, výzkumníky, spotřebitelskými organizacemi by mohlo být zajímavou příležitostí z tohoto hlediska. Možná další podobné nástroje by mohly být zajímavé pro eh, více vzdělávání, jak tedy vytvářet tato partnerství pro společnost leasingu, kde by bylo možné najít cestu k chytrému, udržitelnému, inkluzivnímu rozvoji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Šeplmane. Paní Merkis eh, se hlásila o slovo. A právě ona eh, vlastně iniciovala to dnešní zasedání, takže jí dám slovo. Judit. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu eh, Šeplmanovi. Já jsem naštěstí nebyla sama, protože to zajímalo i další kolegy. Kolega eh, Florenc z výboru pro životní prostředí také podpořil žádost o eh, tu studii. Zajímavé na tom je to, že v případě inovací nejde o eh, inovaci danou produktem, ale modelem podnikání. Často se podniká kolem nějakého produktu, protože ten vnímáme jako inovaci, ale Například velice eh, zajímavá případová studie Xeroxu ukazuje, že oni nezačali prodávat nový produkt, a sice kopírku, jež ta původně byla něco nového, ale právě eh, do hvězdních výšin je vyzdvihl jejich model podnikání a také nedostatečné eh, změny toho modelu podnikání dovedly ke konci. Myslím, že Nás by do budoucna měly eh, zajímat modely podnikání a ne samotné produkty. Ono jde o to, že eh, často se jedná o modely pro růst. A to právě v současné době hledáme. Bohužel, pokud budeme eh, i dále růst jako v minulosti, to znamená, mm, že můžeme končit jako eh, v Xerox, protože naše stávající modely jsou založené na spotřebě, na podpoře výroby, což znamená eh, větší spotřebu eh, surovin a nakonec také to vede k většímu plítvání a k tomu, že se vyrábí spousta věcí, které nepotřebujeme. Vzhledem k tomu, že výroba se e, odsouvá z Evropy, protože tady máme vysoké náklady na pracovní sílu e, do zemí, jako je Čína, tak e, povzbuzování výroby není reakcí na nastávající krizi. Čili, jak jste říkal vy, pane Šeplmane, takový všeobjímající model, který by zajistil bezpečnost dodávek surovin, zaměstnanost i růst, ale jiným způsobem než v minulosti. To potřebujeme. Potřebujeme hm, zoufale něco jiného, co by nám nahradilo tento starý růst. Já si myslím, že neexistuje hm, žádný zázračný proutek, kterým bychom mohli mávnout. Tohle může být jenom součást odpovědi, jenom jeden díl ze skládanky. Je tady několik zajímavých věcí k tomu. nakupování eh, služeb. Otázkou je, jestli takovéhle věci jsou potom eh, dostupné pro lidi s nízkými příjmy. Není to jenom pro eh, elitu? A jak to přesně bude posouvat růst vpřed? A co proto musíme udělat jako stát? Také jsme byli svědky velice zajímavých případů, eh, kde se neprodávala eh, žárovka, ale služba v podobě světla. A, a tou službou v tomto případě eh, s Philipsem, a tady nechci dělat reklamu, musel poskytovatel tedy platit i e, účet za energie. To znamená, že díky tomu to osadil úspornějšími žárovkami a také vysoce kvalitními eh, žárovkami, eh, protože eh, určitě nechtěli je pořád chodit měnit. Takže existuje způsob, jak dosáhnout rovnováhy a růstu. Je tady ovšem několik pastí, do kterých můžeme spadnout. Za prvé, jak jste říkal, když je tady celá eh, řada těch zakázek, které se musí zpravovat, tak co může stát udělat, aby pomohl eh, spotřebitelům tyhle zakázky eh, zvládat? Je stávající právní systém připraven nebo schopen podnítit používání tohoto modelu? Máme tady nařízení Evropské unie k spotřebitelským právům, k zárukám A mojí otázkou je, jestli eh, stávající eh, právní rámec eh, podporuje takovýhle model leasingu. A také je náš fiskální systém na to připraven. A potom jsou tady samozřejmě psychologické záležitosti, takový odpor. V Británii například jsme byli svědky pronájmu televizorů. A nakonec přesně spotřebitelé s nižšími platy zaplatili mnohem více, než kdyby si bývali koupili televizor svůj. Čili neopakuje se tady určitý model, jako jsme eh, byli svědky v Británii v minulosti. A potom eh, je tady eh, ještě několik dalších otázek. Máme ještě druhé kolo, pane Rony? Dobrá. Tak já si ty otázky nechám na další kolo. Ale jedna věc ještě. Je tady komise a myslím, že je tady zastoupen generální ředitelství pro životní prostředí. A děkuji, že jste přišli. Protože tohle je eh, také věc pro uh, generální ředitelství pro uh, výzkum a vývoj a také Connect, protože tohle se hodně týká inovací. Mělo by to souviset s naším Eh, růstovým modelem. Čili eh, se ptám komise, jak byste tohleto mohli dále sledovat, s jakými eh, politikami. Děkuji, paní Merkis, a nyní pan Prody. Děkuji, pane předsedo. děkuji zpravodajce kolegyni Julit Merkis za tuto iniciativu. Myslím, že tohle je velice zajímavé a důležité z uvedených důvodů. Já bych dodal několik věcí. Jedna věc je tady oddělení vlastnictví. Hmm, neslyšíte mě? Takže mm, kromě uvedených důvodů pronájem odděluje vlastnictví od používání. Jedná se samozřejmě o exkluzivní používání. I když oddělení může být mnohem eh, rychlejší. V zásadě tady vytváříme podmínky, kdy umožňujeme mnohem eh, intenzivnější a produktivnější využívání zdrojů. Samozřejmě máme tady určitou dlouhodobou tendenci, a které, ke které by se eh, lidem mohl hodit, a sice že bychom mohli se eh, přesunout ke kultuře sdíleného používání zdrojů a vícenásobného eh, využívání zdrojů, což by, se mohlo dále, eh, což by mohlo dále zlepšit efektivitu užívání zdrojů. A já si myslím, že to je velmi důležité. protože to souvisí s eh, myšlenkou sdíleného vlastnictví. A mohli bychom se tak dosáhn, dostat k eh, takové přípravě eh, na trvale udržitelnou společnost. Propagování toho systému sdíleného přístupu ke zdrojům a jeho používání může, víc, může vést k mm, efektivnějšímu využití zdrojů než eh, model eh, výlučného vlastnictví. A potom by to samozřejmě vedlo k trvale, k trvale udržitelnějšímu využívání přírodních zdrojů. Eh, děkuji, pan Florenc. Děkuji. Já bych použil svůj uh, mateřský jazyk, protože uh, mě dneska trošku bolí břicho. Ta zpráva je uh, velice impozantní, pan doktore Šeplmane. A já jsem uh, povoláním malý podnikatel a uh, druhý podnikatel a když si tímhle listuji, uh, tak si říkám, co s tím teď. Já si myslím, že potřebujeme nějaké rady. Musíme se naučit toho více. Dovíme, mm, že musíme dále eh, efektivně využívat energie, to mm, už také víme, to a víte, vy to víte také, takže všechny vaše návrhy, já, já vůbec nechci eh, se s vašimi návrhy přijít, vůbec ne, bych je podpořil, ale od takového eh, významného institutu bych rád Eh, se dověděl, jaké první kroky musíme přijmout. Jak podnikatel, který eh, zaměstnává 30, 40, 50 lidí, eh, má se dovědět, že, že si má jenom pronajmout budovu a ne si ji kupovat, protože samozřejmě v současné době cena kapitálu leasingu nepřeje, ale to se, bude, to se časem změní. Takže co musí člověk udělat, aby vylepšil eh, relativně špatné jméno leasingu. V naší zemi například eh, leasing eh, to nemá dobrou pověst. U nás lidé nemají peníze. Můj 27-letý syn potřebuje mm, peníze na zdravotní pojištění, ale na to, aby si koupil bagr. Já vůbec jako ne, nepřu se s tím, co tady je, ale e, nevím, jak dál, tak možná, že byste mi s tím mohl pomoci. Děkuji, pane Florenci. A no, možná by teď e, zareagovala komise, alespoň e, na otázku paní Merkis, prosím. Eh, thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já se jmenuji Berta Prenty z Generálního ředitelství pro životní prostředí a jsem koordinátorem pro týmu pro udržitelnou spotřebu na našem generálním ředitelství. Nás to téma velice zajímá, vítáme tu zprávu, považujeme ji za velmi zajímavou a dobře zpracovanou. Pokud jde o tu konkrétní otázku ohledně politických opatření, která můžeme přijmout na podporu Eh, těchto služeb v rámci společnosti založené na leasingu. To je otázka, eh, které teď právě interně debatujeme. Nem, chci říct, že bychom neměli nějaký jasný mandát pro práci na tomto tématu. Eh, je to vlastně v rámci toho obecného mandátu na podporu udržitelné spotřeby a schromažďujeme různé informace, sledujeme různé možné cesty, protože s tím souvisí celá řada témat, třeba eh, vlastně životnost výrobku, eh, dále eh, informování o životnosti výrobku vzhledem ke spotřebitelům, tak aby spotřebitelé mohli třeba pozměnit své šablony chování. Na tom spolupracujeme s generálním ředitelstvím Sanko. A také se snažíme využívat stávající eh, politické, eh, stávající politická opatření, jako je třeba ekodesign, abychom tam také zapracovali otázku i soběstačnosti, vytváření podmínek pro zlepšování eh, trvanlivosti a ehm, udržitelnosti třeba náhradních dílů. To byla například otázka, kterou jsme probírali v souvislosti s vysavači. Eh, zřídili jsme pracovní skupinu týkající se podnikatelských ehm, modelů ehm, zaměřených na efektivní využívání zdrojů, kde jsou zastoupeni podnikatelé i e, zástupci členských států. V tomto stádiu tedy nemohu zmínit jedno jediné opatření, ale chceme-li dosáhnout udržitelné spotřeby a společnosti leasingu jako jedné z možností, musíme se soustředit na různé oblasti najednou. Domníváme se, že také e, daně e, mohou být v v této věci zajímavou cestou, ale to je dosti ožehavé téma, takže pro komisi není snadné v tom něco podnikat. Děkuji. Děkuji. A nyní vrátím slovo vám, pane Šeplmane. Pane Florenci, já sám také nejsem podnikatel a, a já tady nechci nic prodávat ale myslím, že v tuhle chvíli vidíme, že v Evropě i jinde se toho odehrává ehm, ehm, spoustu na straně eh, spotřebitelů. Existují různé směné burzy eh, na internetu, eh, skupiny, kde si lidé opravují věci navzájem a tak dále. To je něco nesmírně dynamického co zatím průmyslová politika Evropské unie v žádném případě nereflektuje. A také nevíme, jak ta ekonomika, která už se léta vytváří, eh, se promítne na eh, zbytek Evropy zejména v těch krizových zemích Evropy teď probíhá napínavý proces a já bych byl jenom proto, abychom tu šanci, která se právě utváří, si nenechali ujít a systematicky ji hodnotili. Jako vědec e, zatím nejsem schopen vám přesně říci, které jsou e, bezpodmínečně e, neomezeně pozitivní a kde se to vyvíjí špatným směrem budeme potřebovat eh, vaši pomoc a, a podporu, protože my můžeme jenom reagovat. Myslím si, že, no s jistotou mohu říci, že nejsme eh, schopni nic eh, modelovat. A to se také podepsalo na krizi. Zatím nejsme schopni ji v, ani v politice, ani ve vědě pojmout. Co udělat v takovém případě? Existuje ehm, vědecké odvětví, které se nazývá eh, řízení změn, transition management. A eh, tam se zabýváme právě sledováním těch přechodných období a mohu z toho odvodit jenom jedno doporučení. Musíme vytvořit experimentální pole pro malé a střední podniky v oblasti oprav například, opravárenství. Existuje eh, síť leasingových firm v Evropě. Existuje řada eh, vědců, které se, kteří se zabývají léta systémem od kolébky do kolébky. A to poznání eh, můžeme schrnovat. A ten nástroj, který mi napadá k tomu, je něco jako inovační partnerství. Možná, že i v horizontu 2020 existují nějaké menší vhodnější instrumenty, ale tohle bych doporučil jako nadcházející krok. Já si myslím, že zatím nejsme schopni říci, že tohle je mm, ten pravý typ, který nás dovede správně, správně směrem vpřed. Můžeme akorát říci, že se toho děje strašně moc a lidé se také nechtějí eh, doma zaplavit eh, nějakým spotřebitelským šrotem, který by museli okamžitě vyhodit. Zejména mladí lidé eh, takhle myslí. V 70. letech prostě si lidé mysleli, že je třeba mít doma auto. V současné době mladí lidé kolikrát nemají ani řidičský průkaz. A musíme se toho tedy více naučit. A myslím si, že potom alespoň bude moci přicházet s lepšími doporučeními. A pokud jde o to, o čem hovořil pan Prody, to je samozřejmě eh, eh, rozhodující eh, instrument produkové, eh, systémy produktů a služeb mm, nově zbalené dohromady a nové vlastnické, eh, vlastnické poměry. Člověk eh, si potom klade otázku, co chce spotřebitel, jestli chce opravdu pračku, anebo chce čisté prádlo. Je řada produktů, které opravdu nepotřebujeme kde bychom byli kolikrát raději, kdybychom se o ně nemuseli eh, starat, kdybychom je nemuseli eh, pravidelně oprašovat a třídit a něco eh, a pravidelně je udržovat. Tenhle zájem spotřebitelů tady je, všichni o něm víte. Jenom náš průmysl i malé a střední podniky na to zatím nejsou schopní adekvátně reagovat. Částečně už ano, jsou to ty modely, eh, o kterých eh, jsem tady dnes hovořil a které jsou ve studii podrobně popsány, ale tento typ inovací, eh, která už dlouho probíhá, musí být náležitě tedy uchopena a vyhodnocena. Myslím si, že to je tak zhruba všechno. Paní Merkis? Eh, eh, eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Schepelmane. Je dobře, že o tom se bavíme. To, co říkáte, pane Schepelmane, vlastně znamená, že my jako politici Evropská unie, protože o tom se tady bavíme, se bavíme o Eh, části ekonomiky, která nám zatím trochu uniká našemu vnímání. Eh, děje se tady spousta eh, aktivit, hovořil jste o sharing economy, a říká se tomu spousta jinými jmény, jako leasingová ekonomika. Každopádně v každém případě by, by, by se nám to mělo dostat na zřetel a má to obrovský potenciál a hledáme určité možnosti. Vy jich tady jmenujete několik a to, co vy jmenujete, jako například eh, změna eh, daní, protože práce je příliš drahá a produkty jsou příliš levné, v některých zemích i energie, tak abychom tohle změnili, tak eh, samozřejmě chcete nebo myslíte si, eh, že Evropská mm, unie by tohle to měla změnit? My totiž jako na to nemáme eh, pravomoci tady, takže musíme hledat, musíme jít jinými cestami. Vyslechla jsem si eh, komisi a chápu, že je tady generální ředitelství pro životní prostředí. Komise říkala, že je třeba se bavit o trvalé udržitelné spotřebě my tady máme výrobu pro průmysl, ale musíme podporovat nebo umožnit podporu inovací do modelů, určitých modelů. A to teď neděláme. A to neděláme. Neděláme a měli bychom eh, to dělat. Eh, samozřejmě eh, my tady nezvládneme změnit daně, ale zajímáme se o práva spotřebitelů, o, smluvní, o zakázky, smluvní zprávou jak jsou připraveny naše sítě, neměla by komisařka Krůsová se zamýšlet nad eh, tím, jak spotřebitel má spoustu věcí, kterými se musí eh, zabývat, jestli by se to nedalo nějak eh, usnadnit, ta jeho zpráva zakázek. Prostě buď to můžeme nechat být, máme dvě možnosti, buď to můžeme nechat být a jenom sledovat, co se děje, a nebo naopak eh, se nad tím eh, zamýšlet a eh, přijímat nějaká opatření. To je samozřejmě velice zajímavé a mm, je tady určitá možnost růstu. A my dobře víme, jak je komise rozdělená do rezortů. A teď by to chtělo naopak spolupráci mezi jednotlivými generálními ředitelstvími a komisaři. A doufám, že se dočkáme tedy nějaké eh, integrované odpovědi od eh, různých eh, komisařů na toto. Ještě bych nabídla těm, které to opravdu zajímá, takovou méně vědeckou verzi toho, co tady pan Schepelman představil na vědecké úrovni. Jmenuje se to leasingová společnost pro začátečníky. A můžete si to tady ode mě vzít. A potom je tady ještě několik zajímavých podnětů eh, toho, co je k dispozici. Michelin už eh, dlouho neprodává eh, pneumatiky pro nákladní automobily, ale kilometry. Čili ty pneumatiky jsou jeho a on si je potom vezme a do poslední molekuly potom odpovídá za ten materiál i za zpracování odpadu. Můžete si také pronajmout koberce z materiálu, který je stoprocentně recyklovatelný. Nové koberce můžete si pronajmout elektroauta, elektromobily, ale jinak, než eh, říkal pan Florence, když má leasing špatné jméno, tak se tomu, by, se, by, by, se tomu může, eh, by se to mohlo říkat jinak. I eh, věci, kalhoty, a, nebo lampy a telefony a domácí krby si můžete, nebo kamna si můžete pronajmout. Nemůžete si pronajmout banku, ale můžete eh, dozajista ji sdílet s někým jiným. Každopádně je tady spousta zajímavých modelů, o kterých se budeme muset do budoucna zamýšlet. Pane Florenci. Ano, já mám ještě jednu otázku, nebo více otázek. Nech Prvé chci poděkovat paní Merkis, že e, zmínila tuto iniciativu. Toto téma je zajímavé v každém případě. Ještě jednou bych se vrátil k otázce pana kolegy Prody. On řekl, že chceme zvýšit e, míru e, recyklace u těch mobilních telefonů a tak dále. Tam tom se mluvilo hodně. Ale v průmyslu není tolik recyklace, když se koupíte stroj u John Deere, který váží 40 tun, tak se musíte podívat na to, jaké možnosti, jaké motivační nástroje by mohly existovat, aby se to recyklovalo, aby to více ten recyklační efekt. Dále mě zajímá mm, u těch, jak se tady hovořilo, u těch pneumatik, o těch pneumatikách u eh, aut, eh, že by měl být větší eh, mož, počet ujetých kilometrů, to, je, to jde proti zájmu střed, malých a středních podniků? Paní Gutierrez? Děkuji. Já jsem přišla později, takže mi něco uteklo, něco jsem si tady prostudovala a velice mě zaujaly teď ty poslední komentáře. Já mám pocit, že toto je návrh, který zachází mnohem dál, než jsou pouhá technická řešení. Řekla bych, že to je vlastně taková téměř kulturní revoluce. A společnost prostě musí změnit své postoje, protože ta eh, současná spotřeba vede k tomu, že dochází k ochuzování zdrojů. A mě tedy jako političku zajímá především, jak dělat marketing takovému přístupu. Nestačí jenom říkat recyklujte tohle, recyklujte tamto. To je totiž úplně nový přístup k životu, k vlastnictví zboží, ke schromažďování předmětů, eh, k přílišnému využívání eh, mnoha mm, spotřebního zboží. A jak tedy vidíte ty možnosti, co by byly cesty pro to, abychom tak nějak zhmotnili toto zatím spíše filozofické myšlení? Děkuji. So, das war die letzte Runde. Takže to bylo poslední kolo, pane Šeprman, dávám vám slovo. Tak obtížná situace, ve které jsme byli, když jsme měli tu studii, jak jsme viděli, v případě společnosti leasingu byly hmm, pouze ty, dosa, tedy ty dosavadní studie ukázaly pouze, že to je pozitivní inovace a že, tedy zda to je pozitivní inovace, kterou si zaslouží podporu nebo ne. A u tohoto, z tohoto přehledu jsme zjistili, že e, to je nová kvalita této studie, že jsme řekli, systémy produktových e, služeb mohou za určitých podmínek být produktivní. Eh, ale tak, jak se pojímali do posud, jsou spíše kontraproduktivní. Co se týče mobilů, tak to by byl příklad. Tam je možné si představit, že v budoucnu by ty smlouvy na mobilní služby s leasingem mohly být povoleny pouze pokud by tam byly recyklační kvóty zavedeny, povinné. V tu, této chvíli jsme v situaci, kdy eh, naše hospodářství a věda je, eh, řeší otázku, jak rozumně recyklovat mobilní telefony. A ještě na to ne- neexistuje dobrá odpověď, plošná. Proto mám bohužel vždy trošku problém říci, že se to musí zavést. Jediné, co v tuto chvíli mohu říci, je, že bychom se eh, měli těmito inovacemi, tímto systém produktových služeb zabývat a měli bychom si rozmyslet, které systémy mají negativní dopady, protože nejsou chytré, udržitelné ani inkluzivní tedy jsou v rozporu se strategií 2020. A to by bylo tedy dobré kritérium a pak bychom mohli říci, jak v budoucnu budeme podporovat a prosazovat tyto inovace. V této chvíli je to tak, že v politice, ale také mm, ve vědě jsme jak si se potýkáme s tou otázkou, jak adekvátně posoudit tyto systém produktových služeb. Existuje sice hodnocení ehm, technologií, ale není eh, hodnocení společenských dopadů, nejsou dostatečné kapacity. To víte sami dobře, je eh, v současnosti koordinuje jeden projekt v této oblasti, kde ty nejlepší instituty v Evropě se touto otázkou zabývají jak tedy tuto interakce mezi společenskými a technologickými inovacemi, jak to vůbec měřit, jak to, jak to eh, reprezentovat. A tady se musíme zlepšit. Domnívám se, že společnost leasing, leasingová společnost by byla mm, takovým prostředkem, jak se cíleně s tímto eh, to inovacemi zabývat. Děkuji panu Šeplmanovi a mm, Velice vám děkujeme za velice zajímavé eh, myšlenky a prezentaci a že jste mezi nás přišel. Potlesk prosím pro pana Šeplmana. Pak bude minuta pauzy a pak budeme pokračovat dál. Takže. the next meeting program is the consideration of the draft opinion on the... Takže nyní bude projednávat eh, návrh stanoviska k rozpočtu, eh, kde je zpravodajem pan že Máte slovo. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Měl bych eh, to předeslat, ještě než se dostanu eh, k podrobnostem. Eh, jsme v nepřehodné situaci. Komise by, proslýchá se ráda, rozpočet na rok 2014 vytvořila za začátku června 2000, letošního roku, a, ale oficiálně to nevyjádřila. A ještě nebyla ani vyjádření eh, těch, na kterých to bude záviset, jestli by to bylo možné. Eh, za prvé to bude záviset na ECOFINu. Eh, v trialogu 6. května byl kompromis ohledně rozpočtu na rok 2013. A sice, že 11,2 miliard bude přidáno ve dvou tranších tento kompromis eh, trialogu je ale teď politicky velice eh, eh, sporný. Británie zaujímá pozici, že ani cet navíc na evropský rozpočet a jiné země jako Německo, Francie, Rakousko a Dánsko spochybňují to vyjednanou úroveň. Takže z dnešního pohledu je eh, otázkou, jestli zítra dojde k dohodě. Kdyby nedošlo k dohodě, tak by, eh, pokud čtu zprávy prohlášení jednotlivých stran, eh, tak souhlas parlamentu se střednědobým finančním rámcem a tam předpokládané nákladové úrovně by eh, pravděpodobně nepadl tak rychle. Takže i kdyby se ECOFIN eh, dohodnul, parlament se bude muset ještě vyjádřit k víceletému finančnímu rámci, jasně, jak eh, se tedy postavit ke stropům a teprve potom komise opravdu bude moci předložit návrh rozpočtu na 2014. A v tomto ehm, bych eh, akorát eh, poukázal na to, jak tohle to vede k eh, střednědobému finančnímu plánování, nebo jak to ovlivňuje střednědobé finanční plánování a to, co se týká našeho výboru. Celkově eh, škrty z kapitoly 1a eh, činí 38 miliard eur a týkají se eh, řady politik, které jsou centrál, středobodem strategie 2020, například Connecting Europe se krátí o 52%, energetika o 45%, ICT dokonce o 89%. Plány pro Galileo se kráží o 10%, na Kopernikus o 35%. Horizont 2020 ztrácí dohromady 10 miliard, to je více než 12%. Oproti plánu Erasmus pro všechny 15% eh, a Kosme eh, se omezuje eh, o 15% na úbohé 2 miliardy oproti původnímu mm, rozpočtu komise. Musím říci, že to je opravdu hořké. To omezení kosme, já si kladu tady eh, otázku, jestli eh, bylo moudré z naší strany mm, tlačit na to, aby tento program byl extra. Eh, s předsedou Tajánem v komisi jsme řekli, že tohle chceme pro malé a střední podniky, ale když to, se bude takhle seškrtané, tak se musíme ptát, jestli nějaký takový program vůbec dává smysl. To je tak trochu ironický důsledek takhle rozpočtové politiky. Jenom jedna oblast eh, v eh, kapitole 1a, která se nebude eh, škrtat, a to je určité poselství, a sice jaderná energetika. Tam je nárůst. Já jsem věděl, eh, pane Rojle, že vás eh, rozradostním. Ano, tebe taky. Potom je tady ještě jedna věc, na kterou bych vás chtěl upozornit. Protože tady máme určitý rozpor s komisí. Rada ve svých závěrech eh, zmínila, že je třeba, aby na Erasmus a Horizon 2020 mm, došlo na rok 2014 k reálnému nárůstu oproti předchozímu roku. To teď eh, komise neprosazuje. A já si myslím, že to není správně. Tady bychom měli opět Eh, na toto použí, eh, poukázat. Potom je tady ještě jedna věc, která eh, se vznáší ve vzduchu. Je tady několik smysluplných věcí, které ovšem zatím nejsou pevně jisté. Můžeme si klást otázku, jestli můžeme tu flexibilitu, o které se teď hovoří, mm, použít k tomu, abychom zmírnili ty škrty v 1a, kapitole 1a, kdyby náhodou někde se uvolnili prostředky, tak abychom automaticky je převedli do 1A. To je teď všechno víceméně ve vzduchu. Ale eh, proto by možná dávalo smysl, abychom eh, eh, ze své pozice znovu zvedli hlas. Můj návrh stanoviska jste vzali na vědomí a Tohle jsou věci, eh, na kterých se eh, všichni víceméně shodneme. Akorát bych ještě poukázal, že vždycky jsme se shodli v minulosti bez ohledu na to, eh, co si individuálně myslíme o velkých infrastrukturních projektech že tyto infrastrukturní projekty by měly být mm, financovány mimo eh, víceletého finančního rámce a také mimo eh, mechanismus flexibility. Protože jinak by to vedlo k tomu, že ty velké infrastrukturní projekty by de facto eh, ještě více odebrali peněz z priorit kapitoly 1a, který, které tento výbor vždycky podporoval. A poslední eh, připomínka k tomuto stanovisku. Jde samozřejmě také o lepší koordinaci eh, řízení a zprávy mezi eh, Evropskou unii a členskými státy. Závěrem harmonogram 21. května mm, je lhůta pro, pro pozměňovací návrhy do oběda 31. května, pokud budete chtít. Mm, jsou, by měly být první předběžné návrhy eh, na eh, projekty a přípravné akce. Ideálním způsobem, eh, čím dříve, tím lépe, aby se k tomu komise mohla vyjádřit. V minulosti jsme to dělali jako společnou praxi. Podpořili bychom jenom projekty, které komise hodnotila pozitivně nebo velmi pozitivně. Když přijdete pozdě, tak eh, to nebude možné. Potom 20. června a potom tedy dialog eh, 2013 na rozpočet. To bude eh, kolem nějakého 20. června a hlasování na plénu potom v červenci. Minulý týden jsme také jednali se stínovými eh, zpravodaji v rozpočtu pro, eh, tedy ve výboru pro rozpočet. Zabývali jsme se eh, těmi prioritami a velmi jsme je podporovali i těmi, které jsou tady. Děkuji, pane Bitikofere. E paní Jordán za EPP, protože pan Rubik tady není, takže ona ho zastoupí. Ano, děkuji. Pan Rubik mě požádal, abych tady vystoupila jeho jménem. Chtěl by zdůraznit tři hlavní body. Za prvé, Jednání o rozpočtu 2014 jsou složitá, stejně tak i jednání o víceletém finančním rámci 2014 až 2020. Tam se vlastně ještě nerozhodlo, jak ten rámec bude vypadat. O tom tady už byla zmínka. Nevíme, kolik prostředků bude k dispozici v rámci stropu pro rok 2014 a komise vlastně není schopna předložit návrh rozpočtu pro rok 2014 až do konce tohoto měsíce. Možná to bude trvat i déle, takže tady ještě poukazuje na nejistotu rozpočtu. Eh, jeho druhý bod se týká programu Horizont 2020. Jak víte, komise navrhla rozpočet 18 miliard a po samitu 7. a 8. února členské státy rozhodly o škrtech. To znamená, že to bude ještě nižší než ten navržený rozpočet přibližně zhruba ve výši 17 miliard. A pan Rubik by chtěl, abychom zdůraznili, že je zapotřebí mít dostatečné financování horizontu 2020. To pro něj znamená 100 milionů eur eh, pro období 2014 až 2020 a příslušný podíl i v rozpočtu na příští rok. A jeho třetí poznámka se týká toho, že ITRE by měl zdůraznit eh, potřebu dostatečného financování programu COSME, to je 5 miliard v rámci víceletého finančního rámce a příslušný díl také v rozpočtu na rok 2014 ze stejných důvodů. Dovolte ještě dvě mé osobní poznámky. Ta první se týká významu projektu Erasmus protože to je vlastně přímá vazba evropských politik s jednotlivci a proto je tento program velmi důležitý. A má druhá připomínka se týká eh, infrastruktury. Víme, že tady došlo k obrovským škrtům a já bych vás chtěla varovat, že infrastruktura, zvláště ta energetická, je eh, důležitá, chceme-li tedy eh, naplnit své cíle. Nemůžeme si takto zahrávat s čísly v rozpočtu. Buď e, nalezneme vhodné financování, a nebo to asi znamená, že nejsme tak ambiciozní ve svých cílech. Děkuji. Děkuji vám za SAD, paní Hercog. Já se obávám, že nemohu hovořit jménem socialistů, protože nejsem stínovou zpravodajkou, ale mám k tomu co říci. Nejprve bych chtěla poblahopřát panu Butikoferovi. Já vítám tu jeho dlouhodobou angažovanost v otázkách rozpočtu a určitě předložím pozměňovací návrhy buď jménem socialistů, anebo spolu s dalšími kolegy, nebo jménem svým. Myslím, že musíme své stanovisko k rozpočtu dát najevo velmi seriózně. Chci začít bodem dva. Tam se hovoří o tom, že vyjadřujeme politování nad tím, že Rada se škrtala 38 miliard eur v víceletém finančním rámci. Já bych chtěl připomenout, že zatím není žádný právní návrh komise, nicméně oni vlastně připravili takovou tabulku v Excelu, ale to nemůžeme brát jako právní návrh. A i kdyby to byl právní návrh, tak bychom to museli odmítnout, protože to je v rozporu se závěry rady. Závěry rady hovoří velice jasně o horizontu 2020, říkají, že to nemůže být více, než kolik se věnovalo na výzkum v roce 2013. Těch 70 miliard je určitě méně, protože se tam zahrnuje i CIP, který ale letos je součástí jiné kapitoly. Takže já tady mám velice seriózní argument v tom smyslu, že rad, závěry rady neříkají, že to je výzkum minus CIP ty peníze by měly být tedy ne 70 miliard, jako v té Excelové tabulce komise, ale spíše 74 miliard, aspoň podle výpočtu expertů um, výboru ITRE. A na to je třeba uh, dát pozor. Dále v tom našem stanovisku bychom měli říci, že jsme také rozpočtový orgán, ale nedáváme peníze na stůl. To znamená, my se nemůžeme snažit rozdělit více peněz, než kolik nám rada poskytne a ta e, odpovědnost tedy leží na radě, nemůže být přenášena na někoho jiného, pokud se pak ukáže, že ty peníze na náklady nestačí. Souhlasím se s pravodajem, že zdůrazňuje flexibilitu, nicméně chtěla bych naléhavě vyzvat komisi, aby se snažila e, zamyslet nad tím, jak ty peníze e, lze vlastně využít v rámci flexibility, na jaké projekty. Já doufám, že to bude buď na výzkum, nebo na horizont 2020, ale musíme nejdřív eh, naplánovat, jak ty peníze schromáždit, potom jak nalézt projekty k financování, protože jinak eh, od rady eh, nedostaneme nic vzhledem k rozpočtovým postupům v jiných kapitolách. Dále myslím, že je třeba zmínit opravný rozpočet na rok 2012. Tento rok uzavřeme s deficitem a rozpočet z roku 2014 musíme tedy vyhradit také na okruh 1A a musíme zajistit, aby vlastně u našich položek nebyl žádný deficit. Ten deficit prostě nemůže spadnout na naše kapitoly, protože to by znamenalo, že budeme mít ještě méně finančních prostředků a na to jako parlament nemůžeme přistoupit. Pokud by se tak rozhodla rada, tak za to musí vzít plnou odpovědnost. Takže já jsem uh, ráda za tu práci, ale samozřejmě ta práce bude muset ještě pokračovat jak na rozpočtu, tak víceletém finančním rámci. A myslím, že bychom se měli všichni držet stejné linie, abychom byli silnější a to musí být jasně vidět i z našich pozměňovacích návrhů. Asi bychom možná měli být ještě tvrdší, tak aby rada pochopila, že v tomto okamžiku ten jejich přístup není právě nejvhodnější. Děkuji. Pan Čečestr? Ne? Pan Prody. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu Bytykoferovi za jeho zprávu. Já z toho mám takový zvláštní pocit, když se hovoří o tomto tématu. Já jsem hlasoval proti rozpočtu. Jednak proto, že nesouhlasím s logikou, s níž je vůbec tento rozpočet konstruovan. Je tedy a priori definován určitý procentuální podíl evropského HDP a to je suma, s níž by tedy EU měla fungovat. Takový je tedy přístup. Ale já bych rád, aby se postupovalo opačně. Nejprve by se mělo rozhodnout o tom, co vlastně Unie má dělat, kolik to stojí a na základě toho by se pak měl eh, sestavit vhodný rozpočet. Já mám trochu problém s bodem 6 stanoviska. Tam se říká, musí být financovány mimo a na rámec rozpočtu víceletého finančního rámce. Parlament se uh, už nějak vyjádřil uh, k tomuto výrazu mimo a nad rámec rozpočtu. Uh, A myslím si, že by se měla převzít ta formulace, která byla použita eh, v dřívějším prohlášení Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, paní Gutierrez. Děkuji. Možná budete mít pocit, že to, co řeknu, nesouvisí s tím dokumentem, ale ono to s ním souvisí. Já mám pocit, že je velice obtížné, jak získat peníze, tak je dobře utratit. A já mám pocit, že u předchozích programů, kde přitom ještě bylo dost peněz, jsme e, dostatečně nekontrolovali, e, zda ty peníze jsou vynakládány e, účelně a proto se ukázalo potřebné vytvořit určité podmínky. Nicméně třeba u programu, jako je Erasmus, tak parlament by měl se vždy eh, více zabývat uplatňováním kritérií, které jsou teď na stole rady, tak aby tam byla větší podmíněnost a povinná koordinace. Teď poprvé v historii je vlastně ten způsob financování takový, že třeba nějaký vědecký stipendista může být financován eh, z různých programů. Pak proč třeba strukturální fondy nemohou být také využity pro Erasmus, protože se jedná o vzdělávání. Proč eh, nemůžeme třeba využívat více fond Kosme a skloubit jej se strukturálními eh, fondy? protože malé a střední podniky by leckdy postupovaly lépe než některé regiony. Já mám pocit, že je třeba více využít eh, fantazii, inteligenci a lépe ty peníze spravovat. Je třeba stanovit jasná kritéria účinnosti eh, a chci zdůraznit, že máme třeba i fondy pro technickou pomoc, ale ty peníze eh, jsou špatně vynakládány jak zeměmi, členskými státy, tak regiony. A já si myslím, že eh, ta technická eh, asistence by se měla využít právě třeba i pro kombinaci financí z různých programů. Děkuji. Děkuji, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři komentáře. Odstavec 3. Tam se hovoří o stropech pro rok 2014 a pro rok 2013. Mohli bychom se dohodnout, že od nynějška u všech rozpočtových témat se bude hovořit konkrétně o prostředcích na platby a nebudou se používat ty staré termíny stropů. Já toto zdůrazňuji, protože britský premiér zavázal eh, hlavy států a vlád, aby hovořili o položkách pro platby na období 2014 až 2020. Já si myslím, že to obtížné období eh, na konci roku 2013 bychom neměli hovořit vlastně o prostředcích na závazky, ale především o prostředcích na platby. A dále bych chtěl požádat komisi, aby nás informovala o tom, jak to vypadá s prostředky na platby na konci období 2013. Eh, Já jsem totiž byl zpravodaj pro sedmý rámcový program v polovině období a byli jsme vlastně na úrovni 52 a 53 miliard pro celé období, ale v polovině období se ukázalo, že na začátku samozřejmě se peněz tolik nevy eh, naložilo a na poslední tři roky, včetně roku 2013, zbývalo zhruba 10 miliard eur. Dnes se připravuje, připravují výzvy k předkládání projektů k prvnímu červenci a mohlo by teda komise říci, jak to bude s těmi částkami. Bude to těch 10 miliard, anebo pod tlakem vlád eh, to budou mnohem vyšší eh, výzvy, tak aby na konci roku jste měli vyšší prostředky pro platby. Já bych chtěl vidět jasný rozpis prostředků pro platby, eh, které budou pro rok 2013 u všeho, co se týká vědeckého vědeckého výzkumu. Moje druhá poznámka se týká odstavce 6. Já plně s tím zním, zněním souhlasím. Myslím, že tady je jasný politický konsensus v tom smyslu, že ty uh, Eh, velké investiční výdaje Galileo ITER a podobně nesmějí nějak postihnout běžný eh, eh, rozpočet na fungování. Já jsem se snažil prosadit, ale nenalezl jsem většinu, aby EU měla i nějaký investiční mm, mm, oddíl protože vždy vlastně e, jsou třeba v rozpočtech regionů určité oddíly na fungování a oddíly na investice. Tady to vlastně má být v rámci rozpočtu víceletého finančního rámce, ale to e, z toho plyne vlastně určité riziko a je třeba tedy zvolit nějaký jiný přístup. A má poslední připomínka se týká odstavce 7, koordinace mezi EU a členskými státy. Tady jsem určitě pro, ale myslím, že bychom tam také měli doplnit místní samozprávy, to znamená například regiony a podobně. Protože u veřejných výdajů je určitě zajímavé, zvláště u vědeckého výzkumu, zapojit tři e, úrovně EU, členské státy a regiony nebo Lendre, Lendre v Německu, provincie ve Španělsku, prostě aby tam byly ty tři úrovně veřejných výdajů, které budou navzájem koordinovat. To považuji za zcela nezbytné. Uh, uh, Děkuji, byly tady otázky na komisi od pana Odyho, ale není tady zástupce eh, generálního ředitelství pro rozpočet, takže asi požádáme komisi, aby panu Odymu odpověděla písemně. Prosíme, pane Bytykofr. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegům za jejich připomínky. Já e, jsem mm, pochopil, že tady je společný zájem všech politických frakcí, že je snaha tedy usilovněji pracovat na propagaci priorit, na kterých se už nějakou dobu shodneme. Otázka je, jak můžeme Mm, dokázat eh, nějakou akci tedy a eh, najít nějakou odvahu mluvit o tom je něco jiného, než jednat. Na jedné straně, a to chci říci jasně, platit za to, že v tomto parlamentu není tak jasná lobby Eh, pro výzkum a vývoj jako pro eh, Agri a Regi. Agri a Regi mají obrovské silné lobby. R&D, výzkum a vývoj nikoli. A v radě to je stejné. A toto je výsledek, takže pokud chceme skutečně být přísnější, tak budeme muset e, najít hodně odvahy a rychle jednat. Jako příklad, pan Rybik hovoří o pěti miliardách na kosmo. To je mm, hezký cíl. PP, naše frakce jsme se na tom shodli v jednání kosme pod vedením pana Kreutzmana už před několika měsíci, ale pak musíme být tvrdí v trialogu. Pak musíme dosáhnout toho, aby rada pochopila, že nebude konečný výsledek trialogu, pokud nebudou ochotni tady ustoupit. My v současnosti jednáme o tom, zda dosáhneme alespoň 60 finanční eh, facilitu ze stávajícího portfolia, což je už teď dost velice skromný požadavek. Takže dobře, měli bychom tedy urychlit mm, Eh, zvýšit naše úsilí, ale to budeš stít víc, než že to tady budeme opakovat. To chce změnit přístup a rychlost v trialogu. Pokud ostatní do toho chtějí vstoupit, tak prosím. Čtvrtá poznámka. Já nesouhlasím s požadavkem pana Rubika na 100 milionů na horizont 2020. Toto není jednání mezi zaměstnavateli a odbory kde máte vysoké požadavky a pak jednáte někde ně, o něčem mezi. Pokud skutečně chceme dospět dál, tak se musíme držet toho původního čísla. Takže se vrátíme k 80. A to chtěla, eh, chtěla komise, jsou čísla, která to podporují, která vysvětlují, proč to má smysl. ale to, že se tam dají vyšší čísla, aniž by tam mm, to bylo něčím podloženo, tak to si, eh, to bychom si lhali do kapse, to bychom neměli dělat. Děkuji. Jak řekl pan Bytykov, eh, mm, lhůta pro pozměňovací návrhy je úterý mm, prvního května a termín negativního návrhu pilotních produktů je pátek 30. Ano, prosím. Já mám ještě připomínku týkající se absence zástupce komise, který by mohl vstoupit do našeho dialogu. Myslím, že to není vhodné chování ze strany komise. Ano, prosím. A já vás v tomto plně podporuji. A přejdeme k bodu 5. Mikrovýroba energie Judith Merkis. Návrh usnesení. Paní Merkis, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. My jsme během tohoto mandátu byli svědkem toho, že jsme mohli udělat víc pro Eh, podporu různých způsobů výroby energie. Slyšeli jsme o celé řadě strategií 30, eh, 50, ale nepříliš mnoho legislativních návrhů. Doufám, že komise a komiseři si vezmou jednu věc eh, k srdci během svého, během tohoto mandátu a to, že někdy není nutné, aby něco bylo velké, aby to bylo efektivní. A co se týče malokapacitní výroby energie, tak e, mnoho malých výrobců by mohl mít obrovský dopad. My to ale nevíme, zda je to, to pravda, protože kapacita těch malokapacitních e, dodavatelů energie byla doposud, e, doposud nebyla studována, zůstává nevyužitá. Abychom využili potenciál malokapacitních dodavatelů, tak se musíme podívat si hm, studie, jaký je potenciál, aby dosaženo průlomu pro ty malokapacitní výrobce. Proto jsme dali ústní dotaz k mikrogeneraci malokapacitní výroby elektřiny na eh, plénum. Já jsem navrhla stručnou zprávu, který, která bude podkladem. Jednak bych si přála studii eh, kapacity, malokapacitní výroby energie, do jaké míry je schopno, je, je možnost přijímat těch, tyto nesyr, ty nesynchronizované malokapacitní zdroje, které tedy nejsou synchronizovány s velkými uh, toky velkých producentů, takže tam je řada technických problémů a eh, zde je to tedy evropská otázka, která by se měla řešit na evropské úrovni. Co se týče energetické bídy, mnoho lidí, eh, kteří, pronaj, kteří pronajímají své domovy, nejsou schopni eh, platit své eh, vlastní faktury, tak by, pokud by byli schopni produkovat vlastní energii, tak by se jejich situace mohla zlepšit. Řecko Itálie, tam je velká kapacita solární, eh, solární energetiku, ale není to plně využíváno. Je tam spousta bariér, některé jsou lokální, ne národní, ale také nesou na evropské úrovni. Jsou tady technické otázky s přenosovou sítí, ale také různá energetická politika v členských zemích. Fiskální pobídky E, ve skutečnosti jsou demotivační a tato iniciativa doplňuje zprávu Buzek o interním trhu energie, protože tyto dvě by měly jít ruku v ruce. Je důležité umožnit investice do sítě, budovat chytré sítě a v neposlední řadě, a to je velmi důležité, podpořit místní iniciativy a zvážit, zda mikrogenerace nebo mezogenerace, to znamená okresní úrovni, úrovni okres, okresů, eh, má možnost tedy eh, růst. Komise členské státy by měly eh, mnohem aktivněji, hrát mnohem aktivnější roli při podpoře mikrogenerace aby měla své místo v budoucím evropském energetickém mixu. Já jsem spolupracovala s řadou kolegů na tomto, těším se na další spolupráci s vámi a lhuta pro pozměňovací návrhy 28.5. Děkuji. se do... mám. Já jsem si um, ovšem jistý, že uh, slovo se vezme Fiona Hall. Děkuji. A děkuji Judith Merkis za její iniciativu, eh, kterou už vyvíjí s nadšením dlouhou dobu. Je dobré posvítit si na mikrovýrobu energií, protože mm, často hovoříme o obnovitelných zdrojích energií a, a ono tohle přináší eh, s sebou určité eh, výhody, protože ono je jistě efektivní používat eh, nebo spotřebovat energii tam, kde se vyrábí. Pokud vyrábí, spotřebováte energii doma, tak je nejefektivnější si ji tam také vyrobit. A je to také laciný způsob Hmm, jak si energii opatřit. Je to levné i pro lidi, kteří si nemohou dovolit eh, tu prvotní investici, a sice fotovoltaické panely na eh, střechu můžou eh, dát tu střechu dispozici někomu jinému, ale mohou za to alespoň zdarma dostávat elektřinu a to opravdu lidem, lidem hodně pomáhá. A obecněji můžeme říci, že je to obnovitelný zdroj. Máme evropskou eh, legislativu, eh, která eh, přinese prakticky nulové energetické, energeticky náročné budovy, ale a to je fantastické, ale mm, dům může vám vyrábět elektřinu, dokonce když nejste doma, když nespotřebováváte, tak pořád se bude vyrábět elektřina a ta se bude předávat do sítě. Myslím ovšem, že nejde jenom o individuální domácnosti. Mikrovýroba je velice důležitá i pro obce. A to ze sociálního důvodu také. Protože um, lidé se sejdou a zamýšlejí se nad, eh, svými, nad svojí odpovědností za klimatické změny. A já eh, ve svém volebním obvodu vidím, eh, že některé obce se opravdu zamýšlejí nad eh, tím, co můžou udělat. Máme tam takovou mikrovodní elektrárnu například, která si vyjádří, vyžaduje hodně aktivity kolem toho, hodně plánování. A potom je tam spolek starostů a ty mikrovýroba energii opravdu zajímá tak, aby snížili emise skleníkových plynů. Myslím, že jediná věc, kde se na to dívám trošku jinak, je, než paní Merkis, je, jestli budeme potřebovat nějakou legislativu k tomuto. Myslím si, že důležité, nebo to nejdůležitější tady je eh, zabývat se nad tím, co už platí, zejména ve směrnici o obnovitelných energiích z roku 2009 a, a řádně to implementovat. Souvisí to s administrativní eh, postupy a přístupem k síti. Nejnovější zpráva komise o obnovitelných energiích dala jasně najevo, že jsou tady pořád eh, úzké profily a bariéry. A musíme eh, tyhle překonávat určitou politickou vůlí také. Potom, jak přehodnotit motivační systémy pro obnovitelné energie. Ono nejde jenom o ty megawatové systémy, eh, které se instalují v Severním moři nebo někde na jihu Španělska, ale pamatujme na ty drobné eh, domácnosti, které také dělají tuhle výrobu. A to, co se eh, zavádí, by jim mělo pomoci. A další věc, kterou musíme udělat z implementačního hlediska, čili to spuštění těch chytrých měřících zařízení. V řadě zemí eh, zásobu, nebo dodavatele energií eh, neúčtují dostatečně nebo nedávají mm, dostatečně k dobru eh, v energii, kterou jim drobní výrobci dávají do sítě. Můžu říkat, že je to tak drobné množství, že to ani neumí spočítat. Já si myslím, že tohle je třeba napravit. Takže opravdu se těším na tu zprávu a na její další projednávání. Myslím si, že udělat toho můžeme hodně, aby mikrovýroba eh, si získala tu eh, pozornost, které se jí zatím nedostávalo. Pan Prody. Děkuji, pane předsedo. Nechtěl bych poděkovat eh, paní Merkis za tuto iniciativu, která je velice důležitá. Zcela souhlasím s Eh, jejím přístupem. A jenom bych dodal jednu věc, která vyplývá z mé účasti, eh, nebo z toho, jak se věnuji klimatickým změnám. Každý metr čtvereční našeho území by se měl eh, dobře využít, abych tak řekl, protože jinak nás ovlivní ta se rozšiřující ekologická katastrofa. Myslím, že mikrovýroba nás eh, tímto směrem povede, protože eh, to je způsob, jak vytvořit eh, pomyslný kruh mezi výrobou energií a péči o krajinu. Například vodní cesty. Myslím, že tam ehm, bychom mohli zajistit, aby nám voda neodtékala a prostě, aby když už ji tam máme, tak aby se používala, protože v vodních cestách můžeme, jsou různé úrovně hladiny a můžeme z toho používat tu energii na řekách. Můžeme používat přírodní jevy, které už tam jsou. A myslím si, že můžeme také používat biomasu ze zemědělství. Z lesů. Tak budeme moci vyrábět energii a opět se dostaneme do eh, toho reálné, do pomyslného kruhu mezi eh, krajinou a péčí o ní. Takže budeme se starat o krajinu a zároveň eh, vytvářet energii. A to bude takový všudy přítomný eh, systém eh, využití každého metru čtverečního našeho území. Zdá se, že eh, jsme hodně pokročili, pokud je o přenos a distribuci energií a to všechno povede k tomu, aby se věnovala větší pozornost i mikrovýrobě, tak aby opravdu se mohla postavit na vlastní nohy. A tady hovoříme o velkém počtu Mm, těch mikrovýrobců. Zdá se mi, že to bychom měli využít mm, je to hodně reálné. A musíme opravdu dělat všechno, co je možné. Děkuji, pane předsedo. Eh, zase že jsem teď eh, hodně hyperaktivní dneska odpoledne. Rád bych poděkovala paní Merkis za zajímavou otázku, protože ji zvednula. A myslím si, mikrofon, prosím. Tak, děkuji. Já se omlouvám, teď to vedlo k paní Merkis, ten mikrofon, takže nebudu opakovat to, co jsem říkal, protože to už je, myslím, dobře známo. Každopádně blahopřeji paní Merkis a mám dvě věci. Nejde, myslím, jenom o malé a střední podniky a, a uživatele energií a o chudobu, ale také o oblasti eh, národních parků, eh, kam se těžko zavádějí eh, produktovody a další vedení. Takže tohle se týká i eh, těch krásných přírodních rezervací v Evropě, která se, které se používají eh, pro volný čas. Čili myslím, že eh, tohle se dá použít i v jiných sektorech, s tom zcela souhlasím. U nás mikro výroba, zejména pokud o plyn se hodně používá. Na chalupě mimochodem také Eh, mám širokopásmové připojení k internetu, ale eh, například eh, na plyn se nepřipojím. Takže potřebuji si nějakým způsobem zásobovat se jinak energiemi. Já si myslím, že tohle to bychom měli provázat s dokumentem od Jiřího Buska ohledně potenciálu vnitřního trhu pro plnárenství a energetiku ty obě zprávy projednáme současně a myslím si, že je podstatné, abychom se dostali eh, tedy k propojení těchto dvou eh, témat. A v novém volebním období by komise měla předložit eh, nějakou legislativu pro vnitřní trh pro toto, kam bychom mohli tedy zahrnout většinu těchto věcí. Děkuji, pan Ody. Jenom v rychlosti. Já bych chtěl nejprve tedy poblahopřát paní Merkis. Můžete prosím používat svůj vlastní mikrofon, říká pan předseda. Ano, takže chci poblahopřát paní Merkis k tomu postupu, protože opravdu tady je na místě mít nějakou celoevropskou strategii. A ještě bych podpořil to, co říkal kolega Prody ohledně těch vodních eh, mikroelektráren. Ten vývoj se tak nějak eh, zastavil s vodohospodářským zákonem, který přinesl mnoha omezení. V EU máme oblasti, kde je hodně vlhkosti, jsou tam eh, hory a právě takovéto vodní mikroelektrárny by jednak mohly regulovat vodní toky a zároveň by se řešil problém ukládání elektřiny, pokud by se to mohlo rozvíjet na všech místech, která to umožňují. Eh, tím spíše, že vědecké výzkumy ukazují, že na trhu jsou mikroelektrárny, které by umožnily vyřešit eh, problém třeba i pohybu ryb. Takže myslím, že tady je skutečně eh, celá škála obnovitelných zdrojů energie na našem kontinentu, které by se mohly využít a myslím, že si to zaslouží i nějaký politický impuls ze strany Evropy. Já bych tady, paní Merkies, možná nastolil problém definice té mikrovýroby energie nebo mikrogenerace. Vy tady odkazujete na to, co třeba říkal pan komisař Ettinger v souvislosti s budovami a někdy to vyvolává dojem, že se to vlastně celé týká jenom budov, ale přitom tento projekt by mohl být mnohem rozsáhlejší, ten projekt mikrovýroby energie, ať už se to týká větru, vody, energetické účinnosti, takže by bylo možná dobré ve zprávě uvést poměrně širokou definici tohoto pojmu. Děkuji. And the commission? Komise, máte k tomu něco? Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní Merkies za tuto zprávu. A za to, že tedy eh, na světla RAM tedy přinesla mikrovýrobu energie, protože zatím to není předmětem nějaké konkrétní právní úpravy. To ovšem nutně neznamená, že by to bylo téma opomíjené, protože mnoho právních předpisů o energii eh, již pokrývají otázky, které jsou velice důležité právě i pro mikrovýrobu energie. Možná bych některé z nich zmínil. Některé už tady byly zmíněny i v rozpravě. Za prvé je to směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Když eh, hovoříme o mikrovýrobě energie, tak eh, velice eh, často hovoříme právě i o technologiích obnovitelné energie, o fotovoltaických panelích, o solárních systémech, o tepelných čerpadlech, o větrných mikroturbínách, o eh, různých menších zařízeních na biomasu, které mají lidi doma a podobně. A to všechno spadá pod tu směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Týká se to i vlastně systému, eh, který byl zaveden v souvislosti s touto směrnicí a se závaznými celý pro rok 2020. A pak tady eh, vlastně je celá řada dalších aspektů této směrnice ohledně prioritního přístupu k síti, Eh, ohledně povinnosti členských států omezovat administrativní eh, bariéry. To všechno platí i pro mikrovýrobu energie. Za druhé, Také ve právních předpisech o vnitřním trhu jsou eh, části, které jsou relevantní pro mikrovýrobu energie. Například když vytváříme kodexy sítí, eh, ty budou také velice důležité pro ty, kteří vyrábějí energii na té mikroúrovni a kteří používají takováto mikrozařízení. Bude se to týkat i jejich přístupu do sítě. Uh, a také tady je úloha, jak na to poukázala paní Merkies, DSO, tedy provozovatelů distribučních sítí. To všechno je obsaženo ve směrnici o vnitřním trhu s energií. To znamená, že máme k tomu právní úpravu. Možná to není tak silná právní úprava, jak bychom si přáli, ale je to určitě pokryto další eh, právní předpis, který bych chtěl zmínit, to je směrnice o energetické účinnosti, eh, která také obsahuje důležité aspekty týkající se i mikrovýroby energie. Například pokud jde o mikro CHP, to je tedy přímo uvedeno ve směrnici, tam jsou jasné povinnosti členských států, že musí podporovat eh, takovýto typ výroby energie. A pak tady také jsou um, aspekty týkající se měřičů, uh, i když uh, tam možná to znění není tak silné, jak bychom si bývali přáli, pokud jde o uh, povinnosti zavádět takzvané chytré měřiče. Ale máme tedy to, čeho se nám podařilo dosáhnout a samozřejmě se to týká i těch mikrovýrobců energie. Samozřejmě souhlasíme s tím, že je dobré, že teď se na stůl dostávají tato témata. My si podrobně prostudujeme vyslovená doporučení a e, vše, co se týká komise v tomto usnesení. Určitě souhlasíme s tím, že mikrovýroba energie bude sehrávat stále větší úlohu i v naší současné práci, která se týká období po roce 2020, ale i období do roku 2020 pochopitelně, ale už teď pracujeme i na rámci po roce 2020 a e, v této souvislosti tato zpráva je velice dobře načasovaná a my tedy za to děkujeme paní zpravodajce a komise pochopitelně poskytne úplnou odpověď, až se na ní dostane v rámci postupu řada. Děkuji komisi. Chce ještě zpravodajka nějak uzavřít eh, rozpravu? Ano, děkuji pane předsedo, děkuji kolegové, děkuji Evropské komisi. Děkuji za vaše eh, zapojení do této diskuse. Souhlasím s paní Holovou, že možná nepotřebujeme právní úpravu. A proto chci, aby tato otázka mikrovýroby energie byla nějak zdůrazněna. My potřebujeme vědět, zda třeba jsou nějaké díry eh, v těch právních předpisech, které zmiňovala komise, které je třeba zaplnit, nebo zda je skutečně všechno pokryto, eh, tak abychom opravdu byli schopni podporovat eh, tuto část naší energetické budoucnosti. A proto, když eh, tady tedy kladu ty otázky, tak já volám právě po studii eh, toho, zda skutečně ty právní předpisy pokrývají všechny aspekty mikrovýroby energie, nebo zda je třeba ještě něco doplnit, posílit a podobně. Samozřejmě je možné, že v rámci toho procesu také získáme nějaký nový pohled eh, na, na věc. Chci poděkovat panu Prodimu a panu Odimu za to, že se zaměřili na možnost těch um, vodních mikroelektráren. To je velice zajímavé téma a určitě se teď um, o tom hodně bude hovořit. Souhlasím, že to je velice zajímavá možnost, zajímavá cesta, ale nejsem si jistá, do jaké míry to lze využít, protože nemáme proto přesné podklady. Děkuji paní Hercogové za podporu. Eh, podobně jako vy, i já se domnívám, že chceme-li eh, ochránit eh, naši přírodu, a chceme-li zajistit eh, přístup těm, kteří třeba nežijí eh, poblíž nějaké plnohodnotné sítě, takže to jsou právě možnosti eh, působit na místní úrovni, ale zároveň mít přístup k energii. Já jsem přesvědčena, že budoucnost dodávek energie je právě hodně na regionální úrovni. Děkuji eh, komisi za zmínku o směrnici o energetické účinnosti. Právě parlament eh, vlastně eh, prosadil tam ty otázky mikro CHP a ehm, bylo to s podporou mnoha zde přítomných kolegů mimo jiné proto, že se na to trochu zapomnělo a jsem velice ráda, že vy teď tedy podporujete, podporujete tuto linii a že eh, skutečně toto doplnění směrnice bylo potřebné. Děkuji vám. Thank you, Ms. Merkis. Uh, the... Děkuji, paní Merkis. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je v úterý 28. Eh, května v poledne tedy pro toto stanovisko o mikrovýrobě. Další bod je řízení mm, kolektivní zprávovatelského práva práv souvisejících licence pro více území na práva hudebním dílům za účelem online užívání na vnitřním trhu. Spravodaj je pan Luigi Berlinger a dám mu slovo. Mm. Děkuji, pane předsedo. Tento výbor v, v tomto dokumentu um, zpracovává stanovisko. Um, a pro uh, výbor pro právní záležitosti je to dlouho očekávané rozhodnutí během minulé legislativy jsme přišli s konkrétními návrhy reformy kolektivní eh, zprávy těchto práv. Je, byla mm, poptávka po legislativních krocích, poptávka po digitalizované hudbě je, má obrovské rozměry. Evropa není Ehm, jaksi v čele tohoto procesu. Jeden z důvodů je, že nemá existuje evropská legislativa. Bo existuje, ale nebyla aktualizována. Proběhla celá řada diskusí, které, mm, ve kterých e, zazněly mm, protichůdné ideologické přístupy, právo přístupu a současně práva umělců e, na nějaký příjem ze své práce. A této střety nám tedy zabránili e, přijít s racionální legislativou bez ideologického pozadí, která e, prostě zohledňuje reálný svět a legitimní práva obou stran. Nicméně ten obrovský nárůst toho trhu, ty, ta obrovská čísla, která tam jsou v digitálním éře, změnily povahu mm, toho, této záležitosti a nebyli jsme schopni eh, se s tím legislativně vyrovnat. Komise váhala, co se týče um, tohoto tématu. Většina um, aktérů v oboru s tím byla spokojena a to se týčelo především um, zprávy těchto práv, nikoli celou problematiku. A um, teď už se objevila jiskřička naděje, že ten návrh bude mít úspěch. my mm, to, co nabízíme asociacím umělců a spotřebitelů, musíme prokázat, že tedy nabízíme něco, co zajistí respektování jejich práv. Některá navrhovaná opatření v tom stanovisku mají zlepšit fungování nového systému na rozdíl od eh, odpovědného výboru pro právní záležitosti jsme se snažili netrávit příliš času čistě, prá, či, čistě právnickými aspekty, ale zaměřit se na, spíše na otázky související s digitální ekonomikou a potřeby mm, eh, mm, zabrání diskriminace v kolektivní správě práv také e, musíme brát ohled na práva e, nečlenských zemí, které musí též aplikovat tato pravidla. Takže výbor pro právní záležitosti zahájil diskusy na toto téma. Já doufám, že se nám podaří e, dokončit práce na tomto tématu v dohledné době, protože pro ty, kteří na tom pracují, je to klíčové pro dokončení vnitřního trhu. Současně to má velký politický dopad na diskusu o copyrightu obecně. Doposud evropské instituce nebyly e, nutně schopné zaujmout e, potřebný konstruktivní přístup a e, proto je naléhavě důležité aktualizovat legislativu a podniknout e, příslušné kroky v oblasti autorských práv, aby existoval skutečný jednotný digitální trh. Jsem si jist, že tento výbor bude schopen splnit očekávání umělců i e, posluchačů hudby v celé Evropě. Děkuji zpravodaji a Eh, kola za EPP. Děkuji. Nejprve chci říci, že je velice důležité, že tato směrnice se připravuje. Je to první pokus o na evropské úrovni harmonizovat operační standardy um, správců kolektivních práv. Takže směřování toho návrhu je dobré. EPP většinu z toho může podpořit. Jsem e, ráda, že pan Berlinger věnoval pozornost tomu, že veškeré organizace kolektivní zprávy musí eh, splnit stejné standardy, včetně těch komerčních a těch z třetích zemí. Také mě těší, že pozměňovací návrhy, které chrání malé a střední firmy. Trošku mě znepokuje úroveň podrobnosti tohoto návrhu. Tady je jasné riziko nadměrné regulace, ale zpravodaj také eh, bere na vědomí toto riziko a mm, jsme tady na stejné vlně. Také s Ehm, zpráva e, stanovisko ITRE je dobře promyšlené. Chci se vyjádřit především k následujícím bodům. Uznání toho, aby ustanovení směrnice ne, e, šly proti stávajícím nebo neovlivňovaly eh, specifické ustanovení v členských zemích. Ehm, hezky týkají se kolektivních práv, eh, správcovské organizace, organizace z třetích zemích a návrhy zlepšení ochrany malých středních eh, organizací a jejich přístup na vnitřní trh jsou vítány. Některé věci potřebují další diskusy, včetně přístup k řešením sporů, což mohou uživatelé zneužívat, pokud eh, neprosadí své. Mm, měla by existovat určitá zodpovědnost, ale současně by měl existovat efektivní mechanismus řešení sporů. Na základě řady konsultací chci navrhnout určité pozměňovací návrhy v tomto směru. Za prvé je nutné zajistit, aby ustanovení byla eh, nemě, ne, ne, se nedotýkala právní formy, kterou zvolí členské státy pro provozování eh, organizací zprávy kolektivních práv. To je důležité především pro finský případ, kde se Mm, kolektivní správci obávají, že mm, vynikající prostředí pro mm, tyto správce se bude muset měnit, pokud by nebyl eh, respektovat princip subsidiarity a přiměřenosti. Dále bych navrhla pozměňovací návrhy v následující věci. Ještě jsem se nerozhodla eh, v finální formě toho pozměňovacího návrhu, ale dále bychom měli jednat o otázce exkluzivní autorizace, výhradní autorizace. Um, protože pokud nebude výhradní, tak by to mohlo eh, ohrozit transparentnost. Uh, Dále, um, co se týče eh, částek, které by se nedistributovaly, kolektivní správce by měl zajistit distribuci příjmů v poměru k eh, příjmům eh, nositelů práv za daný finanční rok. To je otázka spravedlivé distribuce, která musí být dohledněna. Další relevantní bod je, že uživatel by měl hlásit mm, využívání práv eh, správcům kolektivní zprávy eh, včas a korektně. Dále eh, pozměňovací návrh, který by bránil zneužívání mechanismu řešení sporů. Dále by zvláštní orgány jmenované ve směrnici měly mít Eh, v od, mm, zvláštní pravomoci v otázkách duševního vlastnictví na základě objektivních kritérií. Dále mám, eh, kromě toho mám ještě nějaké drobné připomínky k dané formulaci. Děkuji, paní Korhola. Pani Jürgen Hatzmann, prosím. Děkuji, pane předsedo. Co se týče kolektivních práv a multilaterálních eh, licencí, tak myslím, že to je dobrý návrh komise přináší přidanou hodnotu pro občany. Všichni známe situaci, kdy je často bráněno přístupu na určité portály, protože v dané zemi nejsou dodržována práva. Nejenom osob, je, je to e, nepříjemné, ale vyvolává to problémy pro digitální trh. E, ten návrh komise v této věci by mm, je tady důležitý. Mnozí eh, doposud se eh, toto nebylo jasně řešeno. Je, společnost se musí otevírat novým médiím a musí vytvářet, eh, musí, nové, musí otevírat nové trhy. Myslím, že je dobré, že větší konkurence mm, vede k tomu, že se investuje do inovativních služeb je tady také možnost eh, vytvářet větší přidanou hodnotu pro uživatele. Například eh, příp, extrémní případy, kdy se, kdy se eh, věci řeší až po několika letech, tak tam je třeba rychle jednat. Tady je, myslím, nutné, ehm, aby bylo zajištěno transparentní ehm, zacházení s finančními prostředky není nutné regulovat všechno eh, do posledního detailu. Eh, ten přístup eh, one size is all, all by tady nefungoval. Proto bychom to měli regulovat jenom tam, kde to je nutné a co nejméně zasahovat do existujících praxe. Ten návrh jde v mnoha bodech správným směrem. Co se týče výjimek pro malé střední podniky, tam to musí být flexibilní. Jinak mm, bych eh, nebyl pro diskriminující podmínky. Eh, eh, nesmí být omezena konkurence, protože to by nebylo v našem zájmu. Návrh komise se opírá o objektivní kritéria, to je proveditelné. I přes určitou kritiku domnívám se, že uh, Eh, náš výbor dospěje k dobrému řešení a těším se na spolupráci se zpravodaji kolegy. Děkuji. Danke sehr. Amelia. Mm, děkuji. Amelia Andres Dotyr. Děkuji, pane předsedo. Jako zelení vítáme návrh eh, zpravodaje. Myslíme si, že eh, se zaměřil na řadu důležitých otázek a také obecně jsme spokojeni s návrhem komise. Je zřejmé, že pokud jde o kolektivní zprávu autorských práv, tak eh, potřebujeme inovativnější přístup eh, a také regulaci, tedy určitá eh, konkurence mezi těmi alternativními zprávci by mohla prospět trhu. Za zelené bychom eh, ještě rádi předložili některé další eh, návrhy, předložené panem Berlingerem. Například bychom chtěli podpořit právo autorů vyloučit určitá díla z působnosti kolektivních správců, tak aby eh, autoři mohli například eh, dát tato do kolektivní eh, domény, což posílí svobodu konečných uživatelů a dalších stran. Potom článek 18 a si myslíme, že obsahuje patří do článku 19, pokud jde tedy o povinnost zveřejňovat Eh, údaje eh, veřejnosti automaticky a nikoli na vyžádání. Myslíme si, že tarify eh, za hudební díla by, měla být, by měly být založeny na nějakých rozumných a tedy odvoditelných a objektivních standardech. Jeden z našich pozměňovacích návrhů tedy se bude zaměřovat na cenotvorbu podle těchto standardů. A potom také v právním výboru proběhla dlouhá debata o uplatnění nebo neuplatnění směrnice o službách. Z našeho pohledu směrnice o službách se týká těchto kolektivních správců a pokud je text směrnice o službách nejednoznačný, tak eh, myslím, že je třeba upřesnit, že se to týká eh, ne kolektivní zprávy eh, práv, ale spíš těch kolektivních práv samotných. Těším se na konstruktivní a plodnou debatu do budoucna se všemi kolegy. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo komisi paní Martin Prat. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív eh, poděkuji panu Berlingerovi za jeho práci a taktéž všem eh, stínovým zpravodajům, kteří eh, vystoupili. Rada bych zopakovala to, co tady říkal pan Berlinger a ostatní. A sice, že je třeba aby tato směrnice byla přijata co nejdříve. Parlament ani čeká již dlouho. Byla konečně tedy předložena komisí. A doufáme, že parlament akorát bude schopen eh, ji legislativně zpracovat ve svém eh, zbývajícím volebním období. Rád bych poděkovala eh, za ovzduší eh, spolupráce, ve kterém eh, probíhá debata o tomto návrhu a také eh, v jirskému předsednictví, které se velice snaží. V tuto chvíli se právě projednává za jirského předsednictví revidovaný návrh jirského předsednictví nedaleko odsud a myšlenky parlamentu a rady eh, jdou eh, zhruba stejným směrem, takže eh, doufáme, že bude možné dosáhnout dohodu o této otázce ještě během tohoto volebního období. Nebudu zacházet do podrobností pozměňovacích návrhů, které byly zatím předloženy panem zpravodajem. na mm, dalšími, které byly oznámeny. Je tady celá řada věcí, které se projednávají eh, v dalších výborech i na radě. Například potřeba, že eh, ta směrnice neovlivňuje další eh, formy licencování, jako je rozšířené kolektivní licencování. Potom povinnosti pro uživatele. Tam, kde kolektivní správci Eh, mají to distribuovat řádně eh, prostředky. Potom eh, povinnost podávat informace, to je tam jasně artikulováno v té směrnici. Na radě se o tom také jedná. A potom jsou tam věci, které jsou už novější, které položil na stůl pan Berlinger, a který s ním, které s ním rádi projednáme. Obecně parlament chce, eh, aby eh, se povinnosti ze směrnice týkaly i kolektivních správců se sídlem mimo EU. Tak tohle není obsaženo v původním návrhu komise a možná stojí se nad tím ještě zamyslet. A sice do jaké míry Evropská unie bude schopná stanovovat povinnosti pro eh, kolektivní správce ze třetích zemí. Stojí to za debatu. Je třeba na to eh, se dívat i z hlediska těch, které jsou v Evropské unii, protože oni stále častěji dávají licence, které se netýkají jenom území Evropské unie, ale také například Severní Afriky a, Středního východu. Takže je třeba zamýšlet se nad tím, jestli by třetí eh, země mohly ovlivňovat eh, kolektivní správce, kteří mají sídlo v Evropě. Tímto způsobem také. Nicméně veškerá mm, ustanovení o nezávislých agentech a tak dále eh, komise dále zkoumá. Každopádně já vám děkuji, že jste schopni na tomto eh, budovat dále a reagujete. A samozřejmě eh, pan zpravodaj ví, že komise je připravena a eh, projednat jakékoliv další návrhy, se kterými by mohl přijít. Děkuji vám. Děkuji vám. Chtěl by pan zpravodaj uzavřít debatu? Pane Berlingere. tak uzavřít. Ono ani nejde tak o to uzavřít. Možná spíš zareagovat, jestli mohu. Jenom uh, eh, stručný, uh, eh, jenom stručná reakce. Jsem velice rád za, za debatu, protože na tom už na tom autorském právu pracuji již delší dobu a můžu vás ujistit, že byla určitá doba, kdyby takováhle debata vůbec bývala neproběhla, protože Tady eh, docházelo k velice horkému střetu. Například, když jsme hovořili o dohodě akta. A o, o vymáhání stávající legislativy. Pamatuji se, že tady existovaly diametrálně odlišné eh, rozdíly. Dnes, na druhou stranu, díky iniciativě pana Barniera, eh, jsme překonali eh, patovou situaci a, a eh, už se zaměřujeme jenom na klíčovou věc a sice jak celé, celou tu věc řídit. což víceméně souvisí s tím, o čem jsme tady dlouho hovořili. A zmíním, zmíním ještě otázku teritoriality. Kolektivní správci eh, sami obhajovali teritorialitu, ne jako způsob k zachování monopolu, ale to, aby mohli eh, pracovat nezávisle, toho, aby mohli pracovat nezávisle. a svým způsobem tak popírali existenci internetu. Ten žádné hranice nemá. A překonání teritoriality ovšem neznamená, že bychom eh, odstranili subsidiaritu. Ta práva byla nabita jednotlivými ženskými státy, tak to je. A tato nabitá práva samozřejmě nemůžeme zrušit. Ovšem musíme zavést takové podmínky, které umožní volný pohyb těch autorských děl. A tady jsme narazili na velké problémy. Já jsem nehovořil o alternativním řešení sporů. protože si myslím, že to je spíš taková legalistická otázka. A jistě to vyřeší e, na výboru pro právní záležitosti a přijdou s nějakou vhodnou e, odpovědí. Totež se týká povinnosti uživatelů, které v řadě e, pozměňovacích návrhů, včetně těch mých, jsou zmíněny a A někdo tady říkal, že eh, naopak jdou ty návrhy proti tomu, tak to si musíme vyjasnit. Musíme také vyjasnit otázku eh, sazeb a tarifů. A potom eh, souvislost se směrnicí o službách. Paní Galo, zpravodajka, na jiném výboru ten pojm, problém pojmenovala velice přesně. Vím, že tady uh, určité riziko, že tady zajdeme příliš eh, do podrobností. Možná že v některých členských eh, státech už mají jako příliš hodně rozpracovanou legislativu, kterou eh, nebude možné eh, jen tak zrušit. Naopak je to možnost pro nás, kterou, kterou bychom měli zvážit. Měla by tady být, měla by tady být také lhuta pro podání pozměňovacích návrhů. Myslím, že to ve středu, ale to musí vyhlásit pan předseda. Takže není moc eh, času, ale chtěli jsme, aby to tak bylo. Možná, že to bude takové trošku drsné, ale jak jste říkali někteří z vás. I my a komise tohle také eh, říkala, eh, chceme, aby tohle bylo doprojedané do konce legislativního období. Ve Štrasburku bude zasedání stínových zpravodajů a pokusíme se tam eh, sladit eh, vstupy všech. Potom je tady další eh, v ambiciozní návrh, který není v návrhu komise. A sice to, eh, co se týká vztahu se třetími zeměmi. Hovořilo se tady o Magrebu, o severu Afriky. To je samozřejmě obtížné, ale pokusíme se eh, tento aspekt eh, tedy zohlednit a zjistit, co s tím. Omlouvám se, pokud jsem neodpověděl všem na otázku, ale určitě je vyřešíme, až se setkáme se tím zpravodají. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji, mohu potvrdit. Takže všichni spěcháme, pokud jde o pozměňovací návrhy, protože tam je lhůta opravdu uh, středu v poledne. A poslední věc eh, na dnešním pořadu jednání je eh, informace o probíhajících trialozích. Probíhají tři trialogy, které se zaměřují na věci paní Maruel, pany Kavalia a pana Jezera. První věc se týká Alberce Matiase a to bylo 26. března a potom 19. Eh, dubna, 7. dubna a 17. května. Nebo prosím, nebo poprosím paní Madural, aby nám eh, řekla, co se nyní děje na trialozích. A ještě než tak učiním, tak řeknu, že k tomuto nepředpokládáme žádnou debatu. Paní Madural, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedná se skutečně o klíčový okamžik pro schvalování budoucích programů a politik, které bude Unie realizovat, eh, které realizovala v období 2007-2013. A to se týká i rámcového programu výzkumu Horizontu 2020, který mezi tyto programy patří a navíc je bez pochyby jedním z pilířů který by měl vrátit Evropu na cestu hospodářského růstu v nadcházejících sedmi letech. Já jsem zpravodajkou pro nařízení Horizont 2020 a chtěla bych tedy říci, že ta meziinstitucionální jednání pokračují. Parlament byl velice otevřený v jednání, byli jsme nakloněni kompromisu. Také jsme eh, měli maximální snahu uzavřít ta jednání co možná nejdříve, abychom zajistili, že Horizont 2020 se začne provádět eh, v ten řádný okamžik. Nicméně musím ještě jednou zopakovat, že dohoda v prvním čtení záleží výhradně na výsledku jednání a tento výsledek musí vyhovovat našim eh, snahám jakožto parlamentu. Systém zprávy Evropské unie a konkrétně rady eh, je vždy trochu problematický v okamžiku, kdy končí rotující předsednictví. Já jsem si toho plně vědomá, nicméně chci připomenout, že naše stanovisko bude pevné, ale jako vždy konstruktivní. Je v našem zájmu schválit program v prvním čtení, ale eh, to nemůže jít na úkor kvality toho programu. Pokud jde o postup, tak pokračují jednání i na eh, technické úrovni. Tam už se vlastně probralo celé nařízení. A můžeme přivítat, že u velké většiny textu jsme dosáhli schody. Nicméně některé důležité otázky politicky relevantní jsou stále otevřené a jsou to právě otázky důležité i pro parlament. Tyto otázky se samozřejmě řeší na politické úrovni v rámci trialogu do tohoto okamžiku, jak říkal předseda, proběhlo pět eh, třístranných jednání. Eh, sice stanoviska se přiblížila, ale ještě se nepodařilo dosáhnout uspokojivé dohody. Eh, jednou z otevřených otázek je struktura programu. Pro parlament je nezbytné, aby to rozšíření vědecké excelence eh, v Unii a dialog mezi vědou a společností zaujímaly viditelné místo v této struktuře. Chceme také jasný rozpočet a viditelnost těchto dvou témat, protože od samého počátku je považujeme za životně důležité. Horizont 2020 by měl být i vstřícný k malým a středním podnikům, tak aby umožnil e, velkou účast takovýchto podniků. Proto hájíme rozpočet pro malé a střední podniky, e, jednotnou přepážku a centralizované řízení pro účast malých a středních podniků. Dále máme velice jasný postoj k financování výzkumu a vývoje v oblasti energetiky. My eh, sázíme na čistou energii a na účinnost a chceme, aby Evropa i nadále byla celosvětovým lídrem v těchto otázkách. Pak tady jsou také ještě témata, o kterých se shodujeme, ale není přesně jasné, jak se budou provádět. Příkladem je otevřený přístup k publikacím. Přestože je tady ta povinnost otevřeného přístupu, nebylo zatím konkretizováno, jak se to bude účetně provádět. Jsou to tedy otázky, které jsou otevřené. My doufáme, že v nadcházejících týdnech učiníme pokrok. Já jsem přesvědčena, že ze strany všech tady je vůle dosáhnout dohody. Kromě trialogů se zpravodajové také sedli s komisařkou, s irskými ministry a to ukazuje, že ze strany všech institucí tady je velká vstřícnost. Na závěr chci ještě jednou připomenout, že jakákoliv konečná dohoda samozřejmě je podmíněna přiměřeným rozpočtem, který bude stačit na dosažení cílů programu 2020. Horizont 2020. My tedy doufáme, že takové ty kompromisy, k nímž dospějeme, potom nebudou vlastně zlikvidovány tím, že nebude přiděleno dostatek finančních prostředků. Pochopitelně je na nás poslancích, abychom dbali na to, že k tomu nedojde. Teď, pane předsedo, když dovolíte, přečtu několik komentářů od pana Ehlera, který tady dnes nemůže být a který by se chtěl omluvit a to tež platí i pro paní Carvalho. Takže pan Eller by vám chtěl sdělit, že parlament má zájem na skutečném zjednodušení. Je jasné, že model financování je základní částí tohoto zjednodušení, nikoli však jedinou. Následující body jsou rovněž důležité pro zjednodušení podle pana Ehlera. Za prvé, zkrátit čas pro udělování dotací. To je klíčový aspekt. Finanční nařízení má limit 9 měsíců, ale parlament chce to ještě zkrátit na 6 měsíců. Přijatelným kompromisem by mohlo být, že se to v horizontu 2020 zkrátí o jeden měsíc. Dále je třeba mít eh, společná jednotná pravidla parlament nechce udělovat výjimky pro eh, účast CTIs. Je jasné, že je tady třeba určitá flexibilita, ale pokud jde o G, JTIs, eh, tam eh, parlament chce postupovat spíše opatrně. Navíc komise zatím neposkytla informace o výjimkách. Parlament se domnívá, že tyto výjimky Eh, by se mohly jako kompromis eh, určovat v rámci mm, aktů přenesené pravomaci. Dále je parlament pro takzvaný fast track u inovace, tak, aby program eh, také fungoval ze spoda nahoru. Čas na řešení předložených návrhů by měl být kratší než u zbytku programu. Rada zatím nechce eh, přejmout nový nástroj, i když podporuje některé jeho znaky. Konečně model financování je stále tím nejkontroverznějším tématem. Pro parlament je postoj rady nepřijatelný. Pak tady je zavedení systému dluhopisů a to si myslíme, že by velice omezilo eh, rozpočet na horizont 2020 a i množství financovaných projektů. Kromě toho, jak model komise, tak model rady neposkytuje tu možnost eh, full cost, přestože potom volají hlavní evropské výzkumné organizace. Parlament je otevřený k jednání, ale zdá se, že ráda nechce ustoupit ze svého stanoviska a to zatím znemožňuje jakýkoliv kompromis. Takže, jak jsem říkala, toto byly komentáře pana Ehlera, který je zpravodajem pro pravidla účasti. A nyní jménem paní Carvalho několik komentářů ohledně specifického programu. Paní Carvalho tedy říká, a teď použiju angličtinu, protože mi své poznámky poslala anglicky. V současných eh, trialozích, které byly zahájeny v lednu, je specifický program sjednáván jako součást balíčku spolu s nařízením o pravidlech pro účast. Pokud jde o ty nejrelevantnější aspekty programu Horizont 2020, je zde řada politických priorit parlamentu. Sem patří i e, podrobný přístup k inovačnímu cyklu, k rozšíření účasti a k synergii s jinými fondy. Horizont 2020 má tedy eh, usnadně cestu od základního výzkumu ke komerčnímu využití. Úplný inovační cyklus by měl být pokryt v tomto textu, protože to umožní lepší účast evropského průmyslu. Horizont 2020 má také povzbudit aktivní účast malých a středních podniků. Návrh parlamentu posiluje rozpočet pro nástroj pro malé a střední podniky. Zvyšuje celkovou účast eh, malých a středních podniků z 50 na 5 Dále, Horizont 2020 eh, sehrává eh, důležitou úlohu v oblasti rozšiřování účasti a zároveň podpoře excelence. Rozšíření účasti můžeme dosáhnout zlepšením transparentnosti, zjednodušením pravidel a vytvořením nástrojů, jako jsou třeba twinningové režimy. Na závěr se chci zmínit o synergiích s jinými fondy. Dosažení vědecké excelence a průmyslové konkurenceschopnosti spolu s dosažením společenských eh, cílů to nemůže dosáhnout jediný program. Pokud chceme pokryt celý inovační cyklus, potřebujeme financování z různých fondů. Horizont 2020 by tedy měl být propojen a doplňován dalšími eh, zdroji evropského financování, zejména z evropských strukturálních fondů, které vlastně mohou podpořit financování z horizontu 2020, tak aby se posílilo budování kapacit a také, aby se usnadnil přechod z toho základního výzkumu na, ke komerčnímu využití. Na závěr jménem všech tří zpravodajů chci říct, že jsme otevřeni všem komentářům eh, kolegů. Eh, my chceme i nadále spolupracovat společně pracovat se všemi politickými skupinami, se všemi členy tohoto výboru, tak abychom dosáhli konečné dohody s radou a tak, aby výsledkem byl lepší program Horizont 2020, ten co možná nejlepší pro dalších sedm let. Děkuji. Děkuji, paní Manuel, a děkuji vám eh, za to, jak se eh, k tomu eh, otevřeně stavíte. Myslím, že můžu hovořit za celý výbor, když vám popřeju hodně štěstí ve vyjednávání. So the last item on... Poslední bod programu je různé. Pan Udy má připomínku. Pane předsedo, já nebudu na zasedání koordinátorů, ale můžete, bohužel mikrofon byl vypnutý. Oui, je, je vais vous demander, Monsieur le Président. Pane předsedo, já jsem se chtěla zeptat, zda byste mohl říci pár slov o otázce backloadingu a o povolenkách CO2. Eh, jak se to dostane zpátky na výbor? Já jsem navrhl aby se zabránilo tomu, co jsme viděli na plenárce, zda by se to nemohlo udělat pomocí článku 50, výbor Envy a výbor ITRE, aby nedošlo k těm sporům mezi oběma výbory. To znamená, jak se to teď eh, bude dít s tímto tématem? Dostane se znovu na plenárku? K této na tuto otázku budeme muset položit výboru Envy, protože oni jsou zodpovědný výbor a příslušný výbor. A paní Kole, rola. Eh, mikrofon, prosím. Já jsem zpravodajkou z frakce EPP. Envy. Já mám informaci, že se to nebude řešit pouze v Envy, budeme o tom hlasovat 19. června. V plénu se bude hlasovat začátkem července. Což je bohužel škoda. Osobně já se domnívám, že ITRE by měl mít své slovo na toto téma. Je to zajímavé a velice sporné téma. A já nechci, aby to jen vyřešil samo. Pokusím se eh, zajistit, aby postoj PP e byl zohledněn v tom procesu. Děkuji, paní Korola. A my budeme v kontaktu s předsedou Envy, který je zpravodajem. Pokud já vím, tak koordinátoři ve výboru Envy se dohodli, že 27. května bude e, lhůta pro pozměňovací návrhy a plénum bude znovu hlasovat v červenci, jak řekla paní Korhola. Ale uh, navážeme s nimi kontakt a dáme vám informaci něco dalšího k bodu různé. Takže ne, to znamená, že příští schůze bude 29. a 30. května v 9 hodin. Děkuji vám, přeji vám všem příjemný večer.